Eh, eh, Dobré odpoledne, vážení kolegové. Zahájíme naše jednání a budu pokračovat v litevštině. Podívejme se nejprve na pořad jednání, ten bychom měli schválit. Pokud e, tedy nemáte žádné námitky, můžeme postupovat podle pořadu jednání. Druhá otázka schválení zápisu ze schůze 25. ledna 2017. E, považujeme tento zápis za schválený. První bod měl být vystoupení ministerstva obrany, pak došlo ke změně. Já jsem přišla ve tři hodiny právě kvůli tomuto bodu. Bohužel o tom nevím. Já nevím, kdy byl tento pořad jednání přidat. Otázka, kterou máte, se týká bodu 7 na pořadu jednání. Já jsem si myslela, že budu jako první, ne, je to sedmička. A pak tedy oznámení. Chceme vás informovat o zasedání koordinátorů 2. Eh, jaká doporučení byla přijata. Rozhodli jsme se eh, předložit GEMA ke zprávě o mezinárodním obchodu a evropské politice o hodnotovém řetězci na základě zprávy FAM o genderové rovnosti v dohodách EU. Eh, věnovaných obchodu, pak reagujeme na zprávu Libe o současných podmínkách mm, a chceme přiřadit eh, toto eh, skupině EPP a během zeleného týdne v září budeme organizovat misi do Maroka. Pak, jsme, pak podporujeme plánovanou misi do New Yorku a pak chceme podpořit navrhovaný seznam expertů o genderové rovnosti a klimatu v případě eh, společnosti společného slyšení spolu s výborem Druha. Také chceme eh, nominovat paní Kůněvu jako eh, členku a paní Žitňanskou jako náhradnici eh, v síti CPD a pak připravujeme dopis komisařce Jourové a komisařce Tyson o rovnováze mezi pracovním životem a Eh, rodinným životem. Další oznámení předsedkyně Gender Mainstreaming tato síť má zasednout 6. dubna ve Štrasburku, je to čtvrtek a zasedání by mělo předběžně probíhat od 10 do 11 dopoledne. Otázka číslo čtyři. Výměna názorů k datu o politice ehm, usmiřování nebo e, e, nalézání rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pro pracující rodiče a pečující. Tady jsme se rozhodli e, společ, toto uřádat společně s výborem EMPL. A nyní dám slovo paní Umajer, která bud představí výsledky studie. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně. Děkuji mnohokrát za pozvání, abych zde mohla představit nové národní politiky pro podporu pracujících rodičů a pečujících rodinné příslušníky. Podle studie pracovních podmínek, která se věnovala 40 tisícům pracujících v Evropě, pracujících rodičů, včetně žen, svobodných matek, právě tato skupina eh, představuje eh, skupinu s největší většími podílem pracovní doby. Tam, kde jsou že, eh, muži pracují 41 hodin neplaceně a 21 eh, hodin bez mzdy ženy, 32 hodin a pak eh, při přípočtu práce v domácnosti je 70 hodin týdně, zatímco svobodné matky také pracují velmi dlouhé hodiny. To znamená, to, že si člověk pořídí děti, má velké dopady na dobu strávenou v práci situaci. Vždy závisí na věku dětí, zdá se o děti stará jeden rodič nebo dva. Vždycky rodiče mladších dětí si přejí e, pracovat kratší dobu, zatímco u starších dětí si přejí pracovat průměrně a e, zatímco u starších dětí e, si přejí pracovat více než v současné době. Ukazuje se, že placená práce může obohatit životní eh, rodinný rozpočet eh, s tím, že eh, cítí také děti jako stroj ovácení. 29% nemá však vyhraněný názor. A práce může vést také v konflik- ke konfliktu s rodinným životem. 21% pracovníků uvádí, že jsou příliš unaveni pro práci v domácnost, 50% má obavy z práce o práci, 12% si přeje více času na rodinu, zatímco konflikty mezi eh, prací a rodinou jsou uváděny mnohem méně často. Hm, obecně to lze srovnat s běžnou pracující populací s jednou výjimkou eh, rodiče, kteří pečují o děti sami, častěji uvádějí, že jsou příliš unavení na e, práci v domácnosti a péči o děti. My jsme se věnovali spolu s evropskými korespondenty na, e, odpovědím na e, dvou základních na dvě základní témata jsme se zaměřili. Jaká opatření pro pomoc eh, pracujícím rodičům byla zavedena ze strany sociálních partnerů a jakou úlohu hrají současné dohody? Zaměřili jsme se na čtyři oblasti. Eh, pracovní volnost související s rodinou, flexibilní eh, pracovní doba, zajištění péče o děti. Já to zmíním ve stručnosti, ale plné znění zprávy vyjde v létě. K hlavním zjištěním studie patří, že velká část členských států se rozhodla měnit eh, ustanovení v oblasti například otcovské mateřské dovolené, rodičovské dovolené a rodičovského volna pouze menšina států nemá možnost, aby se i otec uvolnil z práce a pečoval o děti. Dokonce v některých zemích se eh, tyto možnosti rozšiřují, včetně Irska, kde nov dva otcovka, otcovská dovolená na, na týdn, dva týdny. Česká republika uvažuje o zavedení jednotýdenní eh, otcovské dovolené a Itálie a Španělsko také otcovskou dovolenou rozšiřují. Některé země mají také nové ustanovení v této oblasti. Slovensko, Spojené království, Německo z roku 2015 a v poslední době také Lucembursko v loňském roce zavedlo tyto úpravy. Řada dalších zemí také upravuje rodičovskou dovolenou, tak aby splnila své cíle, aby splnila čtyři body, které jsou sledovány jako hlavní. Země, která vytvořila flexibilnější systém pro sesouladění práce a péče o rodinu například podle úpravy v Nizozemsku roku 2015 umožňuje částečný pracovní úvazek před odchodem na mateřskou dovolenou ženu. Lucembursko má také nový model, který nabízí několik možností, eh, buď tedy práci na plný úvazek, čas částečný úvazek nebo takzvaná fragmentovaná rodičovská dovolená. Pak se posiluje také rovnoprávný podíl na rodičovské dovolené. Rakousko zavedlo e, bonus, e, e, pokud je mateřská nebo rodičovská dovolená sdílena. Podobně ve Švédsku se uvažuje o zrušení některých těchto nových úprav, protože tyto úpravy nepřinesly zlepšení situace. Naopak se rodičovská dovolená rozšíří o jeden měsíc e, pro kteréhokoliv rodiče. Ve Spojeném království mohou rodiče se o rodičovskou dovolenou dělit, ale případně si ji mohou vybrat i současně. Řecko zjišť zajišťuje, že je důležitá péče o děti eh, a některé země nabízejí třejší eh, dávky, rodičovské dávky, například Lucembursko, Rumunsko a Slovensko. My jsme také zjistili, že několik členských států rozšiřuje seznam těch, kteří by měli nárok na tyto dávky, konkrétně eh, ženy samostatně výdělečně činné, eh, pak eh, rodiny s adoptovaným dítětem v Nizozemsku byl, se umožňuje také volno pro partnera, partnerku, a dokonce mateřská dovolená po návstupu do nového zaměstnání, případně také e, u náhradní rodičovské péče. V roce 2015 dokonce v některých zemích e, umožnili tyto dávky získat také prarodičům. E, k rodičovské dovolené u Rakousko například umožňuje také ošetřování dítěte a volno na ní. A Nizozemsko umožňuje také krátkodobé volno na ošetřování dítěte, ale také jakéhokoliv člena z domácnosti. Pak jsou nová opatření pro podporu pečujících ve Francii, například počty dnů volna, které se nabízejí rodinám s dětmi. Francie v roce 2014 zavedla právní předpis, který prodlužuje eh, jak rodič rodičovskou dovolenou, tak péči o dítě u dětí chronicky nemocných a ve Španělsku se o takovýchto úpravách diskutuje, tak aby to šlo nad rámec statutárních 21 dnů. A tolik tedy eh, k rodinnému volnou také eh, rovnováze mezi eh, péči o rodinu a prací. Jak snadné je pro rodiče eh, vzít si volno, aby se mohli věnovat eh, rodinným záležitostem? Záleží na tom, kde lidé žijí a pracují. V zemích jako Česká republika, Slovensko, Řecko jenom 42 až 50 považují za snadné nebo velmi snadné si toto volno vzít, zatímco ve Finsku, Nizozemsku 80 toto považuje za snadné nebo velmi snadné. A co členské státy podnikly v tomto ohledu? poslední době. Některé státy se rozhodly zavést eh, pružnou pracovní dobu, například Portugalsko eh, umožňuje se omluvit z práce pro účast na třídních schůzkách, zatímco Španělsko také v roce 2015 zavedlo eh, pozdější nástup do práce, pokud rodič bere dítě do jeslí nebo školky a také u dlouhých pracovních dob je možné také to, zvážit to, že je velice obtížné zajistit péči o dítě právě v této době, zvláště v době prázdnin. Řada států se tomu věnuje, konkrétně Francie, novým zákonem 2016, kde je uvedeno, že nové kolektivní smlouvy, pokud chtějí rozšířit práci o večerech nebo noční práci, tak je potřeba vzít v úvahu právě ty, kteří pečují o rodinu ve Španělsku. veřejný sektor rozšířil možnost možnost pro rodiče, aby požádali ehm, ehm, méně intenzivní pracovní nasazení během doby prázdnin a podobně. A v dalších státech je tomu také tak. Ehm, některé země chtějí podpořit také rodiče, kteří si přejí zkrátit pracovní dobu, například v Maďarsku v roce 2015 u eh, rodičů tří a více dětí bylo možné eh, nabídnout více eh, dob volna nebo dnů volna. V Německu se také objevila nová legislativa, která podporuje rodiče v tom, aby pracovali na částečný úvazek. Ve Španělsku se podporují také osoby samostatně výdělečně činné, které pečují o děti či příbuzné rodinné příslušníky tedy. Přístup ke kvalitní péči o dítě má klíčový význam pro to, aby se rodiče mohli vrátit do pracovního procesu. A ukázalo se, jak jednotlivé státy zpřístupňují péči o děti. Například Itálie v roce 2016 zavedla poukázky eh, na babysitting, Estonsko také nabídlo finanční prostředky pro vytváření dalších míst, zařízeních péče o dítě, včetně týdenních, jestli podobně. A Maďarsku eh, ko umožnilo také eh, provoz těchto školních jeslí eh, odečítat z daňového základu. Toto je velice důležité i pro kolektivní vyjednávání jakožto regulační nástroj mezi jednotlivými zeměmi Rakousko, Belgie, Francie, které mají také eh, toto ošetřeno kolektivními smlouvami, zatímco jinde eh, je eh, tato oblast omezená. My jsme také zvažovali o tom, jak tato ujednání mohou podporovat rovnováhu mezi pracovním a e, osobním životem. Zjistili jsme, že tady e, poměrně e, dost chybí. Vše vychází z hodnocení našich korespondentů či z našeho vlastního hodnocení. Ukazuje se, že ustanovení, které se v tomto směru snaží zavést do pracovně právní legislativy, jsou poměrně široce přístupné jako Belgie, Finsko, Nizozemsko, Švédsko a další, Slovinsko také. V některých zemích jsou již tato ustanovení v některých ujednáních, Rakousko, Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, zatímco někde je to zatím omezeno, Česká republika, Lotyšsko, Spojené království, někde vůbec taková ustanovení neexistují, jak jste viděli v tabulce. Ehm, co je v této souvislosti nejdůležitější? Posílit statutární ustanovení a i jinými cestami posilovat rovnováhu mezi pracovním životem a životem rodinným. Ukázalo se, že je velice málo příkladů, kde by se brala v kolektivních smlouvách v úvahu situace eh, těch, kteří pečují o více dětí. Eh, příklady skandinávských zemí, tam je možné regulovat eh, jak dávky, tak ujednání pro pracovní volno. Například v Estonsku také nabízejí tři dny pro placeného volna pro otce, případně i jenom v několika málo sektorech se toto rozšiřovalo také na osoby pečující o rodinné příslušníky. V Itálii mají nové ujednání pro bankovnictví, rodinné volno eh, na hodinovém základě, ve Slovensku 40% ošetřuje prožná pracovní doba a 60% kolektivních smluv eh, omezuje vysílání pracovníků, kteří pečují o děti na jiná místa práce. A jak vidíme, k tomu, aby se podařilo vychovat dítě, je potřeba potřeba celá eh, vesnice, tedy je potřeba, aby se soustředilo úsilí celé společnosti na tento úkol. Pracující rodiče, pracující matky a také pracující eh, vobodné matky se setkávají s velkými obtížemi eh, a důležité je, e, že na jednu stranu toto může být snažší, jakmile děti vyrostou, ale objeví se i nové odpovědnosti. Otázkou je tedy, kdo je tou vesnicí, která, nebo komunitou, která pomáhá vychovávat dítě. Jde vždycky o rovnováhu mezi placenou a neplacenou prací. Často se to účastní také prarodiče nebo další rodinní příslušníci. Takové uspořádání může také národní politika posílit a podpořit. Je možné flexibilněji kombinovat pracovní dobu s péči o rodinu a zároveň je potřeba podporovat eh, rovný podíl na domácích pracech. Právě kolektivní smlouvy by měly doplňovat národní politiku, přizpůsobit ustanovení jednotlivým sektorům tak, aby se snížily náklady na zavedení těchto opatření pro zaměstnavatele a případně, aby otestovali také budoucí statutární opatření. Existuje tedy velký potenciál pro to, aby kolektivní smlouvy mohly spolu s legislativou tuto oblast regulovat, ale potenciál kolektivních smluv je limitován tím, že část pracovníků eh, těmito smlouvami ošetřená není. Proto zůstává poměrně hodně prostoru národním vládám, které mohou vhodnou politikou posilovat účast těch, kteří pečují o děti a jiné rodinné příslušníky na pracovním trhu. Eh, zaměstnavatele jsou také součástí této komunity, pokud pomáhají rodičům, aby se vrátili po mateřské nebo rodičovské dovolené do práce, mm, musí jednat flexibilně, ale zároveň musí zajistit eh, zabezpečení pracovního místa místa, tak aby se žádná žena nemusela bát, že o své pracovní místo přijde, pokud bude s dětmi. V této oblasti se udělalo hodně v jednotlivých členských státech, to jsme zjistili v tomto výzkumu, ale také jsme zjistili, když to porovnáme s čísly z roku 2016, že v zemích, kde jsou velmi štědré podmínky, se setkáváme s problémy, pokud se snažíme systém zlepšit například část těch prací je ponechána eh, i na jiných eh, rodinných příslušnících, ale přesto eh, hlavní zátěž nesou ženy samotné. Jednotlivá opatření, například lepší zajištění péče o děti, flexibilní rodičovská dovolena, práce na částečný úvazek, to vše má dopad na trh práce, ale jenom kombinace všech těchto opatření má skutečně pozitivní vliv na participaci žen na trhu práce práce. E, to znamená, že si musíme na evropské úrovni, v Evropském parlamentu se sociálními partnery a s jinými klást otázku, jak tuto komunitu péče a podpory rozšířit. Děkuji. E, ačiū pane Kristinė Omajer už jūsų pristatymą. Děkuji za tuto prezentaci. A nyní mají prostor členové tohoto výboru a členky tohoto výboru, aby položili otázky. Van Gierike, prosím. Frau Eimeyer, Eimeyer, ganz herzlichen Dank für Ihren Bericht. Děkuji mnohokrát za tuto zprávu. Mě nadchla, protože je to téma, které je mi opravdu blízké. Takže děkuji za to, že jste toto téma představila zde na výboru FAM. Velmi často jste zmiňovala eh, slovo leave eh, v Němčině urlaub, tedy dovolená. A když máte sedm dětí, tak eh, si prostě pořád hledáte někoho, kdo nemá žádné dítě, kdo by vám ty děti pohlídal, abyste tu dovolenou měli. Takže mně prostě přijde, že slovo dovolená tady není úplně na místě, protože jsou jiné oblasti, kde tedy vlastně ta práce, kterou rodiče odvádí zdarma, je placená, například v jeslích, v eh, mateřských školách, eh, v různých eh, centrech pro děti a podobně. Takže tohleto téma je skvělé, je to obrovsky zajímavé, ale ta porovnávající měřítka. Mě by opravdu zajímalo, zda je tedy možné porovnat, kolik dostane vychovatelka třeba v Rumunsku v jeslích a e, kolik si vydělá e, třeba v Estonsku nebo v Litvě. A to by potom bylo zase srovnatelné s tím, e, co odvádí doma rodiče my tady pořád něco porovnáváme, ale pak vlastně úplně ne, nejsme schopni vyčíslit, eh, kolik je tedy ta eh, práce, nebo kolik stojí práce rodičů, eh, pokud ji máme nahradit. Také je třeba zajímavé podívat se na to, eh, jak porovnat důchody. Důchody, které eh, získá někdo, kdo nemá žádné děti a důchody, které získá někdo, kdo má třeba 5, 6, 7, 8 dětí. A když to porovnáte, tak zjistíte, že matky mají mezi 20 až 40 procenty menší důchody asi se to bere tak, že ta matka, když má tolik dovolené, tak eh, potom vlastně tedy eh, je to takhle vlastně, ehm, by to mělo být takhle ohodnoceno i v době důchodu. Neměla by odcházet do důchodu prostě s nějakým minimálním důchodem. My v naší straně eh, podporujeme takový jakýsi plat za výchovu. A mě by zajímalo, zda jste nalezli v Evropě nějakou zemi, která takhle platí adekvátní eh, plat za výchovu. To znamená, matka by měla na výběr, zda si tento plat vybere sama a zůstane doma, a nebo zda tyhle ty peníze využije k tomu, aby zaplatila někomu jinému, ať je to prostě nějaké zařízení, školka eh, nebo jesle, nebo prostě soukromá paní nahlídání, eh, která ji potom ale umožní, aby ona mohla jít eh, pracovat. Ale každopádně by měla být tahle ta příležitost, aby se ta žena mohla sama rozhodnout. Děkuji tedy za tu prezentaci, kterou jste takto vypracovali. Ale ještě jsou tam věci, které si myslím, že mm, se jim ještě nikdo nevěnoval a že tam prostě žádná stoprocentní rovnoprávnost není. Děkuji, paní Garcia Beres. Muchas gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě děkuji Eurofanu, Eurofandu za tuto prezentaci. Pro nás je to velmi důležité, abychom mohli zahájit svou práci kterou už jsme měli připravenu, až nám komise předloží svůj balíček k dohodovacímu řízení. Už velmi dlouho čekáme na iniciativu Evropské komise v této oblasti. Poté, co byla stažena ta slavná směrnice o zdraví matek a materské dovolené, takže si myslím, že je opravdu velmi důležité, aby v tomto smyslu bylo předloženo několik návrhů. A z hlediska socialistů a demokratů naší frakce si myslíme, že tento balíček musí obsahovat různá opatření legislativního charakteru, protože pouze tímto způsobem, když budeme mít legislativní rámec ve všech zemích, budeme moci opravdu postoupit, aby se nám podařilo sladit pracovní a soukromý život. A když hovoříme o tomto sladění pracovního a osobního života, tak eh, máme pocit, eh, že je třeba muže do toho více prostě zapojit, protože my ženy se snažíme sladit pracovní a osobní život neustále. Pracujeme doma, pracujeme mimo domov, staráme se o děti, hledáme si také trošičku prostor pro sebe, takže si myslím, že je mnohem zjevnější, že je nutno, aby se hledaly legislativní nástroje, aby i muži nesli zodpovědnost, aby byli spolu zodpovědní za péči o děti, starší osoby a tak dále. Poskytli jste nám informaci o legislativách zemí, které mají otcovskou dovolenou a já mám otázku, nevím, jestli máte k dispozici tento údaj, ale myslím si, že budeme mít eh, rovnoprávnější trh práce, když eh, matky i otcové budou mít eh, stejné podmínky pro svoji dovolenou na péči o dítě. Země, které mají svou legislativu v oblasti rodičovské dovolené, tam dokonce i mateřskou dovolenou mohou částečně si vzít eh, otcové. Ale vidíme, že je třeba, abychom měli také otcovské dovolené, které budou eh, nepřenosné. Já mám údaj ze své země, ze Španělska, než jsme měli ten nezávislý a nepřenosný institut otcovské dovolené, tak pouze 2% mužů si brali tu část té mateřské dovolené, která tedy v zásadě patří té ženě. Z těch 16 týdnů, které má matka, si část mohl vzít otec, ale pouze 2% otců takto postupovali. Ve chvíli, kdy byl schválen zákon, který schválil ten nezávislý institut rodičovské, nebo tedy otcovské dovolené, tak najednou 80% mužů si tuto dovolenou začalo brát. Samozřejmě je to pořád ještě nedostačující. Až do 31.12. to bylo dva týdny, teď to bude vlastně čtyři týdny, čtyři týdny pro otce. Ale jak říkám, 80% mužů si tu dovolenou bere. Když eh, je to tedy exkluzivní pro otce, je to samozřejmě zaplaceno. Na trhu práce, když zaměstnavatel se nebude muset ženy ptát, zda má záměr stát se matkou, protože bude stejný, stejné podmínky pro muže nebo pro ženy, pokud jde o rodičovskou dovolenou, tak eh, zaměstnavatel se nebude muset eh, ptát, protože teprve poté budeme mít skutečně vyvážený, rovnovážný trh práce. Myslím si, že je to tedy zásadní otázka, která by nám pomohla mít tato data, abychom mohli potvrdit eh, tyto závěry, které já vyvozuji například z toho, co se děje v mé zemi, ale existuje to i v jiných zemích. Děkuji. Děkuji, paní Morvej, prosím. Megbeszélni. Azt hiszem, Děkuji, paní předsedkyně, já dnes budu mluvit maďarsky. Myslím si, že všechny ženy znají ten stres, protože máme rodinný život a pracovní život a je často velmi těžké obojí sladit. Já si myslím, že všechny ženy tuto situaci znají. Je to typicky ženská situace, ale já doufám, že nové generace mužů tuto situaci také pochopí a že i muži budou chtít trávit více času se svými rodinami. Je třeba skoncovat se stereotypy a je třeba dovolit mužům, aby neumírali vyčerpáním eh, v práci. To je samozřejmě trošku přehnané, aby prostě nepracovali až do úpadu, protože skutečný muž nedělá nic jiného, než že pracuje. Takže si myslím, že i toto by bylo dobré. Myslím si, že to vše změní stereotypy. Muži mohou být eh, dnes už u porodu, mohou si vzít rodičovskou dovolenou, chtějí být eh, čím dál více součástí rodiny, rodinného života, chtějí pomáhat při výchově dětí a já si myslím, že to je dobrá tendence. Muži se čím dál více podílejí na domácnosti a na výchově dětí. A je třeba jim pomoci, aby vykonávali tyto nové, pro ně nové úkoly, je dobře je podporovat. A je dobré vědět, že muži chtějí trávit více času se svými rodinami. A zajímavé je také to, abychom zjistili, jestli muži mají zájem vzít si rodičovskou dovolenou. Zajímalo by mě tedy, jestli jste se na to mužu ptali, jestli jste se snažili zjistit, zda je zde rozdíl mezi zeměmi západní a východní Evropy. Mezi těmi novými členskými zeměmi, to jsou eh, bývalé socialistické země, ty chudší země, jako moje země, Maďarsko. Minimální plat v těchto zemích je třeba desetkrát nižší než v západních zemích. A je to otázka tabu. Velmi málo se o tom hovoří. My hovoříme o situaci žen obecně, jako kdyby situace maďarských žen byla stejná jako situace žen třeba v Rakousku. Dělí nás jen 200 kilometrů, ale situace žen v Rakousku je zcela odlišná. Já jsem nedávno hovořila se zdravotními sestrami v nemocnicích, eh, které hodně pracují, mají důležité, zodpovědné místo a oni musí mít eh, ještě další, další práce, protože jim nestačí plat, který mají v nemocnici, musí pracovat eh, i o své dovolené. Například odjíždějí do Rakouska, prostě tyto vyškolené zdravotní sestry, které v době své dovolené odjíždějí do Rakouska dělat třeba sezónní zemědělské práce. Naše švédské, dánské kolegyně by se měly podívat na to, jak vypadá situace v našich zemích a měly by si uvědomit, že je zde obrovský rozdíl. Takže tam ve východní Evropě je ještě mnohem složitější sladit pracovní a osobní život. Vy máte liberalistické a neoliberální tendence. A tato tendence se začíná prosazovat také v zemích východní Evropy. Ale tyto tendence jsou občas velmi negativní, protože žena, která hodně pracuje, chce být úspěšná v práci, musí se starat navíc ještě o děti a také o své staré rodiče nebo tedy o staré lidi ve své rodině, takže to je opravdu už hodně zodpovědnosti. A vždycky to dělají ženy, muži téměř nikdy. Děkuji, paní Krupa, prosím. To je chyba. Děkuji bardzo. Děkuji. Já musím říci, že bychom se mohli zamyslet nad tím, proč my ženy potřebujeme takové právní úpravy, které nám umožní, že žena tedy půjde do práce a nechá své dítě doma. Buď s otcem nebo s nějakou hlídačkou. Já jsem chtěla upozornit na to, že matku nikdy nezastoupí ani muž, ani pečovatelka, protože matka má psychicko-fyzické předpoklady k tomu, aby pečovala o své dítě. A v psychologii je známo, že dítě do druhého roku života přijímá všechny znaky od matky. A to je velmi užitečné i pro ženy. A teď si představte, že vlastně otec vstupuje do výchovy až po druhém roce života dítěte. Teprve tehdy začne mít v podstatě kontakt s dítětem, nejčastěji slovní, protože dokud to dítě nezačne hovořit, no tak prostě otec nemá takový emocionální kontakt s dítětem jako matka. A co my teď děláme? Posíláme matku do práce, která teď bude v práci a bude se znepokojovat tím, co se děje s jejím dítětem. Ano, může si budovat kariéru v práci, ale co z toho? Necháme dítě s otcem. Já vím, že už v předcházejícím volebním období se dělali takové průzkumy, které ukazovaly, že otec prostě si čte noviny a dítě leží v postýlce. To by matka nikdy neudělala. Ta by si nikdy nečetla noviny, když by jí plakalo dítě v postýlce. Prostě ta by si ho vzala do náručí a chovala by ho. Takže je vidět, že žena, matka prostě věnuje a předává tyto své znaky, tu lásku, Eh, svým dcerám. Pokud ovšem o dcery bude pečovat otec nebo o děti, tak podvědomně, protože dítě do druhého roku života všechno přijímá podvědomně, tak podvědomně převezme od otce a bude se to potom pamatovat, i když to potom možná bude překryto něčím jiným. Takže k čemu má být takovéto zrovnoprávnění? Já jsem v podstatě pro, protože pan poslanec tady říkal, že by se to hodilo. Ano, samozřejmě, žena musí jít do práce, pokud chce, pokud je to její cíl, pokud je to její vůle, tak poté, co vychová své dítě, tak může jít do práce. Ale dejme ženě čas, dejme jí určité peníze, jakési vyrovnání za to, aby potom neměla ten důchod o 30-40 nižší. Starejme se o tu ženu a nezavádějme tady nějakou eh, rovnoprávnost, eh, jestli tedy muž bude pracovat do úpadu nebo ne. Pokud on bude mít doma spokojenou, odpočinutou ženu, tak eh, nebude mít určitě infarkt z toho, že hodně pracuje, i když bude pracovat proto, aby uživil ženu a děti. Ještě bych chtěla říci, že pro mě výchova dětí ve stresu, v takové směsici eh, různých eh, negativních pocitů si myslím, že tím vytváříme psychosomatické překážky. Děkuji, paní Koneva. Prvo da благодаря за изследването, което ни представи Eurotime, Eurofound. Děkuji. Nejprve chtěla poděkovat představitelce Eurofondu. Възможността да се отгледа едно дете в Европа е вече много малка. Затова мисля, че политиката на... Máme s tím problém. A právě proto politika evropských organizací se musí změnit.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 Určitě se mi nepodaří na všechno odpovědět jednoduše. Takže nejprve panu Gerkemu. Tady vlastně jde o hodnotu placené a neplacené práce a jak moc si vážíme neplacené práce. Já vůbec neznám žádný příklad v Evropě, kdyby neplacená práce byla placená. Jak správně říkáte, ten pojem dovolená je trošku zavádějící. Já jsem asi pamatuju, když jsem byla na takovéto dovolené, kolik neplacené práce jsem odvedla. Ty systémy se v Evropě liší, některé jsou velmi štědré, některé jsou delší, některé jsou kratší. Ale souhlasím s vámi, že lidé potřebují eh, svobodu volby, jak v rámci rodiny, mezi muži a ženami. Pak je otázka, kolik eh, rodičovské dovolené eh, si, tedy kolik eh, takové dovolené si vybírají muži. Přesné údaje nemám, ale vím, že na základě studie, která proběhla asi před třemi lety, se ukázalo, že nejvíce se to využívá ve Skandinávii, což je možná proto, že tam opravdu ty podmínky jsou štědré výhodné a e, jsou vlastně e, dávány na základě e, platu, který ten otec pobírá. Jinak se to v jiných zemích rozbíhá poměrně pomalu. Ale možná za pár měsíců se vlastně k tomu tématu vrátíme v nové studii, takže pak vám řeknu více. Pak jsem měl otázku maďarské poslankyně, která se týkala toho, jaký máme gender pay gap, to znamená rozdíly v platech mužů a žen. Pak taky vlastně, kolik placené práce děláte, kolik neplacené práce děláte, to se zase odvíjí od příjmů. A zase to vede k zamyšlení nad tím, jak bychom to mohli trošku rovnoprávně rozdělit. Pak máme trošku taky rozdíly mezi eh, západními a východními zeměmi v EU. Eh, e Například v eh, zemích východní Evropy je vyšší zaměstnanost žen. To má možná i své historické kořeny, protože ženy vždy pracovaly více než na západě. Takže tady máme vlastně dvě takové různé tradice. A ještě nyní požádáme paní Kunevu, aby zopakovala svou otázku, protože eh, tam eh, trošku byly nějaké technické problémy s tlumočením, takže prosím ještě jednou. No, да благодаря за изследването, което ни представихте. Já bych ráda poděkovala Eurofondu za tuto analýzu. Demografické studie ukazují veliký pokles porodnosti v Evropě a my se musíme dobře zamyslet nad svou politikou v této oblasti. Já konstatuji v celé řadě zemí v Evropě, že podpory, kterou, které tedy pobírají rodiny na výchovu dětí, jsou velmi nízké. A já bych se ráda zeptala Eurofondu, zda chce provést nějakou studii o rodinných přídavcích a různých dalších podporách státu, Zajímalo by mě, jak vlastně stát umožňuje vychovávat děti, jak podporuje výchovu dětí. A chtěla bych se také zmínit o otcích, kteří chtějí a mohou vychovávat děti. Možná by se tito otcové mohli snažit eh, vcítit do matky a myslet eh, na potřeby dětí. Já jsem eh, viděla třeba otce, kteří chápou, že se dítě tedy narodí a pak vidí, že dítě jde do školy, ale mezi tím o tom neví vůbec nic o těch dětech. Okay, thank you very much. Mrs. Děkuji. Mohla byste prosím odpovědět na tuto otázku? Mm, ohledně té potenciální studie už máme dostatek eh, materiálu. Už jsme udělali tedy studii o mateřské, rodičovské dovolené a její výši. Ale asi by stálo za to podívat se na to ještě trošku eh, z větší blízkosti. Ještě k těm eh, příspěvkům na důchodové pojištění eh, a eh, vlastně celou problematiku, že potom ženy nepřispívají. V Rakousku kolektivní dohody se snažily o to, aby se období mateřské dovolené nebo prostě nějaké rodičovské dovolené považovaly za kariérní postup. To znamená, pokud tedy odejdete na takovou tu dovolenou na 2-3 roky, tak nepřijdete vlastně o e, ten e, o, o ty důchodové e, oprávnění. V Rakousku to platí hlavně třeba pro malo obchodní sektor, kde pracuje řada žen. Takže eh, tady vlastně by se dalo něco udělat prostřednictvím kolektivních smluv. Děkuji mnohokrát Kristině eh, Majer, děkuji za všechny zajímavé informace. Náš výbor si dělá tedy eh, nebo se zajímá o situaci v jednotlivých českých zemích, určitě by stálo za to, abychom dostal, dosáhli stejně dobré situace ve všech eh, členských zemích, kde by bylo možné tedy skloubit eh, rodinný život s profesním životem? A já doufám, že ve chvíli, kdy budeme mít jasný přehled o celé situaci v členských zemích, eh, podaří se nám potom samozřejmě pracovat také na jejím zlepšení. Takže mnohokrát děkuji. A nyní Přecházíme k bodu na pořadu jednání číslo 5. E, tady vlastně jde o genderovou rovnoprávnost v akademii a v oblasti výzkumu. Mm, je zde přítomna, přítomna Evropská komise, DG pro výzkum a inovace. E, e, Kvěču, poně Vivian Willis. Ráda bych předala slovo paní Vivien Willis Macíči a potom eh, paní Barbaře Limanovské. Prosím, eh, pojďte usednout za pódem. Dobrý I will give Okay, yeah. Yeah. Are you ready? Yeah? Are you ready? Yeah? Okay. Dabar noriu suteikti žodį poně Vivian Willis Maziči. Děkuji. Eh, Přidávám tedy nejprve slovo paní Vivian Willis Mazici, eh, která vede oddělení eh, pro gender. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já chci stručně prezentovat strategii genderové rovnosti v oblasti výzkumu a inovací máme k dispozici dokument Gender Equality, strategie ehm, a inovace v oblasti výzkumu genderové rovnosti. Je to k dispozici na internetu. Chci zdůraznit, že v přístup k genderové rovnosti vychází z tří cílů. Jednak genderová rovnost v vědeckých kariérách, za druhé v shodováním a za třetí, co je specifické pro výzkum integrace genderového rozměru eh, do eh, obsahu zaměřenou na inovace. To znamená, že bereme v úvahu biologické charakteristiky, ale také sociální ehm, a kulturní specifika žen i mužů v oblasti výzkumu ty, tyto cíle najdeme také v návrhu stanoviska výboru, sdílíme je s členskými státy a celkovým cílem je, je konsistentně implementovat na třech úrovních s tím, že bude existovat specifický e, nástroj pro Evropu. Je to rámcový program Horizon 2020, pak jsou národní akční plány, e, a většina členských států eh, předložila národní akční plány v loňském roce a výzkumné eh, organizace, univerzity eh, také mají své vlastní plány genderové rovnosti. V horizontu 2020 tam je úroveň ambicí vyšší než v dřívějších rámcových programech a Evropská komise v květnu vydá své průběžné hodnocení. My tedy na tom zatím ještě pracujeme. Zatím můžeme říci asi tolik, že cíl 50% zastoupení nedostatečně zastoupenou pohlaví se daří plnit a blížíme se cíli 40% toho méně zastoupeného pohlaví eh, hodnotících panelech. A také uvažujeme o lepším zastoupení žen mezi koordinátory projektu. Tady dosahujeme pokroku oproti dřívějšímu eh, programu. Co se týče obsahové stránky, tak je to zatím zcela nová věc a zatím jsme na úrovni kvalitativního hodnocení. Není to téma, které by se dalo vyřešit na základě čísel. Je to otázka znalostí a expertních znalostí a má to také důležitý dopad na výzkumy a jejich výsledky. Horizont 2020 představuje eh, průkopnický eh, krok. Jenom velmi málo agentur se této problematice věnuje. Zatím eh, máme velký potenciál, ale potřebujeme eh, závazek ze strany eh, univerzit a výzkumných institucí, které žádají o granty. Je potřeba spolupracovat také mezinárodně toto probíhá v rámci Evropské výzkumné oblasti a k tomu vyjde také eh, zpráva v letošním roce a eh, důležité je si uvědomit, že toto probíhá také v zařízeních vyššího vzdělání a dalších. Musím se ještě vrátit k plánům genderové rovnosti, což jsou nástroje, které považuji za velmi důležité, které byly zdůrazněny mezi čtyřmi výzkumnými organizacemi a univerzitami, e, které mají implementovat tři cíle. Většina z nich implementuje spíše cíle vědeckých kariér a rozhodování a méně ten třetí cíl genderové rovnosti. Eh, podporují eh, je tedy rámcové programy na úrovni EU a také jsme zatím financovali 17 projektů eh, pro z grantů ECE což představuje 113 plánů genderové rovnosti, které se realizují ve 113 univerzitách a výzkumných ústavech. Eh, jak eh, bude ještě vysvětlovat Barbara Manovská, která sedí po mé pravici, eh, máme řadu poučení, která vyplývají z těchto iniciativ. Jednak pákový efekt, který má pomoci univerzitám tyto plány implementovat, pak apel v roce 2017, v horizontu 2020, rozpočet 6,1 milionu euro bude představovat objem pro výzvu zaměřenou na genderovou rovnost. To by pokrylo zhruba 2-3 projekty. Genderová rovnost – jakožto průřezové téma v horizontu 2020 a plán genderové rovnosti, tedy na druhém konci spektra univerzity a výzkumné organizace. To vše tedy musí jít ruku v ruce, aby se genderová rovnost dostala dopředu. Děkuji. Děkuji. A nyní bych ráda předala slovo paní Barbaře Limanovské, Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda odprezentovala praktické výsledky toho projektu. spolupráce mezi různými univerzitami napříč Evropskou unii. Většinu z nich podporuje Evropská komise v rámci Horizontu 2020 v rámcového programu 7. Tady vlastně jde o implementování plánu eh, genderové rovnoprávnosti. Tady tedy vlastně jde o společný projekt Evropské komise a našeho institutu. Jde tady vlastně také o dlouhodobé zapojení eh, generálního ředitelství pro výzkum a vývoj a EIG proběhla konzultace se zainteresovanými stranami ze všech eh, členských zemí. Měli jsme na mysli jasnou vizi. Šlo zde eh, o to, aby se do výzkumného sektoru dostalo více genderové rovnoprávnosti, aby se tohle téma zviditelnilo, eh, aby to vlastně mělo taky pozitivní dopad na eh, kariéry výzkumných pracovníků a pracovnic. Máme zde vlastně Eh, jakýsi návod krok za krokem, jak by bylo možné eh, gender integrovat do jednotlivých institucí. Tady jde tedy o institucionální změny. Co se na univerzitách musí stát, co se musí stát v různých výzkumných střediscích proto, aby bylo možné pro muže i ženy, aby postupovali v kariéře rovnoprávně. My jsme tam zapracovali praktickou definici plánu genderové rovnoprávnosti, máme tam tedy ten, to, ten návod krok za krotem a také tam máme jakýsi akční toolbox. A zase eh, proběhlo jakési mapování ve všech 28 členských zemích. Když jsme prováděli toto mapování eh, přístupů, které členské státy podnikají pro to, aby integrovali gender do oblasti výzkumu, do institucí a univerzit, zjistili jsme, že rozvoj těchto genderových plánů a iniciativ. Napomáhal celému procesu. Tyto plány eh, teď působí jak, si průkopníci pro zavádění genderu v akademické oblasti. Plán genderové rovnosti je tedy nejdůležitějším krokem, který je potřeba podniknout ze strany institucí, ale není jediným krokem. My jsme takovýchto důležitých kroků identifikovali v našem návodu šest. Samozřejmě toto je pouze model, který nepokrývá všechny situace, ale jednoduše vysvětluje, co je potřeba udělat – aby daná instituce opravdu integrovala genderové otázky do svých postupů. Tento model potom kombinujeme s praktickými příklady a s informacemi o různých projektech a programech, které se implementují napříč Evropou a vztahuje se tedy na různé oblasti. Tady jde tedy jednak o rovnováhu soukromého a um, pracovního života, sexuální obtěžování, vedoucí pozice a tak dále. Také se věnujeme překážkám, problematickým oblastem při provádění genderové rovnoprávnosti či jeho dosahování. Zase tam máme několik takových oblastí. Důležité je právní prostředí v dané zemi. Bez něhož není možné postupovat eh, dále ku předu s těmito kroky. Kromě toho potřebujeme také podpůlné struktury na institucionální úrovni. Je tedy potřebný jakýsi genderový plán pro celou instituci nebo univerzitu. Nestačí, aby byl takový plán pouze pro jednu třeba fakultu. Celá instituce tedy musí mít dobře promyšlený plán, který je také schválen ehm, celou hierarchií. Tento nástroj je také užitečný eh, jako nástroj pro podporu, pro poskytování podpory pro integrování genderu do dané instituce. Nám prostě jde o to, aby celý ten proces byl jednodušší. Ty materiály jsou v angličtině, ale různé české státy už si vyžádali, aby se to přeložilo do jednotlivých eh, úředních jazyků. A my tedy v tuto chvíli materiály překládáme do těchto jazyků. Pak zde máme část, která se týká výzev. Jak se v dané instituci můžu vůbec pobavit o možnostech změn a jak postoupit kupředu, i pokud je tam kladen odpor. My jsme se tady snažili eh, projít všechny tyto fáze, zpracovat všechny stávající zkušenosti a zjednodušit eh, tu, ten úkol integrování genderu do akademických institucí. Toto je poslední slide. Jde o statistické údaje. Tento nástroj jsme spustili před vlastně asi půl rokem, v říjnu roku 2016. Tato stránka byla navštívena 8 tisíckrát. A ten nástroj byl vlastně zpřístupněn ve formátu PDF v prosinci a byl eh, už stažen 600krát, což ukazuje, že opravdu je zájem o tuto podporu integrování genderu v akademických institucích. Děkuji. Děkuji oběm pranešejům dėl Děkuji oběma našim hostům. kteří hovořili o otázkách rovnosti mezi pohlavími v akademické oblasti a v oblasti výzkumu. A nyní můžeme přistoupit k bodu 6 na našem pořadu jednání, který přímo souvisí s bodem 5, protože bod 6 hovoří o hodnocení implementace programu 2020 v souvislosti s jeho střednědobým přeskumem a návrhem rámcového programu číslo 9. A vzhledem k tomu, že já jsem zpravodajkou za výbor FAM, tak bych ráda představila to stanovisko, které bylo navrženo. Takže zde je stručný úvod k tomu stanovisku, které jsem napsala, kde se hodnotí implementace Horizontu 2020 a také jsou tam návrhy do budoucna z hlediska zachování rovných příležitostí. V tomto návrhu stanoviska vítám fakt, že tento program podporuje genderovou rovnost v implementaci plánu Také vítám vytvoření onlineového nástroje pro plány na rovnost eh, mezi pohlavími a na zapojení jednotlivých zainteresovaných stran. Pokud je o Horizont 2020, tak eh, jsou zde tři cíle, tři hlavní cíle. Musíme posílit eh, rovnost pohlaví v projektových týmech, eh, potom eh, v přijímání rozhodnutí a také začlenit genderovou dimenzi do obsahu výzkumu. Pokud jde o specifická doporučení, myslím, že by bylo užitečné vyčlenit nebo navýšit tedy rozpočet na program Horizont 2020. Tím by se mohl zvýšit počet zúčastněných univerzit a výzkumných institucí. Je to také důležité pro členské státy, aby mohly usnadnit eh, ženám na vědeckých pozicích a ve výzkumných ústavech, aby měli lepší přístup eh, ke grantům. Prostřednictvím nástroje pro malé a střední podniky chceme podporovat eh, podnikání žen. Ráda bych také apelovala na komisi a členské státy, aby zvýšili počet eh, osvětových kampaní souvisejících s tímto programem. Na to musíme pracovat, aby se podpořila účast žen ve výzkumných projektech. Ženy musí být mnohem aktivnější v implementaci těchto projektů, musí pochopit eh, svůj význam, eh, musí být schopny účastnit se takovýchto projektů. A nakonec zde mám také návrh, který se týká devátého rámcového programu. Říkám, že silná strategie na podporu rovnosti mezi pohlavími musí být součástí tohoto programu. To musí být horizontální cíl a musí to být eh, považováno za specifickou oblast, která je způsobila k financování. To jsou tedy hlavní body mého stanoviska. Já budu i nadále spolupracovat se stínovým zpravodaji a budu se těšit na další spolupráce, abychom připravili co nejlepší verzi návrhu pro výbor. Děkuji vám za pozornost a teď bych dala ráda slovo stínovým zpravodajům, aby vyjádřili svůj názor na toto stanovisko. Ze všeho nejdříve bych ráda dala slovo paní Gál Pelc. Děkuji, paní předsedkyně. S velkým potěšením jsem si přečetla tento návrh stanoviska. Plně s vámi souhlasím v tom, že máme velké příležitosti a že je třeba tento devátý rámcový program využít. Je důležité, jak, jsem, jak jste říkala, zachovat rozpočet. V zásadě já souhlasím se všemi vašimi návrhy. Určitě předložím i své pozměňovací návrhy a myslím, že budeme velmi dobře spolupracovat. Děkuji. A teď dám slovo panu Gerikovi. A? Sorry. Aha, tak ne? Aha. Aha, okay. There is no more, uh... Žádní další stínoví zpravodajové tady nejsou, takže paní Morvaj. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že Evropská unie se pořád eh, kritizuje čím dál více a to vše má svůj důvod. Je tedy velmi důležité, aby evropští občané mohli vidět, jak tato unie funguje. Jedná se o mnoho peněz, jedná se o sedmiletý projekt, program a jedná se také o rovnost mužů a žen v oblasti výzkumu. Jedná se o 74 miliard eur. 74,83 miliard eur, takže jedná se o opravdu obrovskou částku. A samozřejmě Evropané by rádi věděli, k čemu používáme jejich peníze. Jak jsem říkala, Evropská unie se hodně kritizuje, hodně se kritizuje také aktivita unie, pokud jde o rovnost mužů a žen. A když hovoříme o genderu anglicky, tak um, tak mě ten výraz v podstatě nevadí, protože když slyším vždycky gender nebo gender equality, tak si to vždycky přeložím jako muži a ženy. Ale Myslím si, že někdy ten gender znamená něco jiného než rovnost mezi muži a ženami. Takže mě to trochu mate, abych tak řekla. Já jsem právnička, už dlouho pracuji v oblasti rovnosti mezi muži a ženami, takže bych ráda věděla jednou proždy, je gender equality totéž, co rovnost mezi muži a ženami, nebo je to něco jiného? Řekněte mě to, prosím, abychom to všichni věděli. A integrace perspektivy genderu, takzvaná gender perspective, co to znamená ve skutečnosti, v praxi? Lidé z ulice už tomu nerozumějí, ale spousta odborníků tomu taky nerozumí. Já o tom mám určité představy, Myslím si, že v oblasti výzkumu a inovací se musíme podívat na všechny problémy z hlediska žen i z hlediska mužů. Takže jsou zde oblasti, kdy je více mužů než žen, takže bychom měli dát více šancí, více příležitostí ženám aby pracovali ve výzkumu. My máme například program neurologie v Maďarsku, velmi důležitý, velmi významný, jsme na něj hrdí. A je tam jen opravdu málo žen. Já myslím, že o to jde, když se hovoří o té gender perspective. A je pravda, že jsou oblasti, které jsou více feminizovány, jako například práce s dětmi, práce v jeslích, eh, práce zdravotní sestry. A pokud žena pracuje v této oblasti, tak má více šancí než eh, muž. Máme málo příkladů pro oblasti, kde eh, mají ženy více šancí než muži. Dokonce i asociace, které zastupují zdravotní sestry, jsou ovládány muži, i když více než 90 eh, zdravotních sester jsou ženy. Takže tady bychom měli opravdu zohlednit, eh, co to znamená ta gender perspective, gender integration. Řekněte mi, proč hovoříme o genderu a proč jsme přestali v určité chvíli hovořit o rovnosti mezi muži a ženami a především mě řekněte, co je to integrace genderové perspektivy. Děkuji. Děkuji za vaši otázku. Někdo další už se nehlásí. K hodnocení implementace programu Horizontu 2020, takže oznámím lhůtu k předkládání pozměňovacích návrhů. To je příští týden 9. března v 17 hodin. 25. dubna budeme hlasovat na našem výboru. Výbor ITRE bude hlasovat 29. května a na plenárce bychom měli mít toto téma v červenci 2017. Bod číslo 7. Úloha sebeobrany v prevenci násilí páchaného na ženách. Už eh, máme spoždění, já se omlouvám. Vaše otázka je velmi obecná, nesouvisí přímo s programem Horizont 2020. Já se upřímně omlouvám, ale v pět hodin musíme začít hlasovat. Máme půl hodiny a máme na to ještě dva body. Takže já nechci, abychom nabrali opravdu obrovské spoždění, takže se omlouvám, že tu vaši obecnou otázku nezodpovím. Takže bod číslo 7, znalosti a dovednosti, úloha sebeobrany v prevenci násilí páchaného na ženách. Byla provedena studie oddělením C. Poslanci, kteří chtějí dostat kopii této zprávy, by se měli obrátit na oddělení C a teď bych ráda dala slovo profesorce Liskely, která představí tuto studii. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla poděkovat výboru FAM a také komisi za tu čest, že mohu představit tuto práci. Na úvod bych ráda zdůraznila, že sebeobrana žen má tradici Používá se již více než 100 let. Používají ženy, které hájí nedotknutelnost svého těla a právo na občanství. Používali sufražetky ve Velké Británii i jinde. Byla to součást postupu během krizí v oblasti vln znásilňování v 70. letech. Používali krizová centra a později použili také ženy aktivistky na náměstí Tahrir, když se snažili zasáhnout proti útokům na ženy během arabského jara. Máme tedy tradici, ale také velkou skepsi a ambivalenci Tyto obrázky, zde vidíte Edith Garud, která eh, školila skupinu žen sufražetek, aby se dokázali bránit útokům policie a eh, rozvášněným davům. Dole vidíte školení v Bostonu v 80. letech a na pravé straně najdete Eh, obrázek plakátu eh, toho, co dalo vznik takzvaným tahrierským ochránkám. A úkol, který komise zadala, eh, vypadal následovně. Zpráva, o které dnes hovořím, se zaměřuje právě na tato hlavní témata a otázky. Požádali nás, abychom se zaměřili na politickou situaci ve vztahu k článku 12 Istanbulské úmluvy o prevenci. Může být sebeobrana vnímána jako strategie, kterou bychom měli zvažovat v souvislosti s implementací článku 12? A my se domníváme, že ano. Je to praxe, eh, která stojí tváří v tvář tiché femininitě a která chrání ženy a dívky. Je také přizpůsobená skupinám, které jsou vnímány jako zranitelné. K tomu se věnuje konkrétní oddíl článku 12, které se zaměřu, který se zaměřuje na ženy se slabými místy, zranitelným ženám, zaměřuje se také na ženy s postižením a, co je velmi důležité, za, e, ty, které násilí e, přežily, používají tyto techniky v další praxi. Nabízí e, posílení sebevědomí ženám, sebeobrana v podstatě takovým posílením sebevědomí sama o sobě je. A řada rad v oblasti bezpečnosti, které se ženám dostanou ze strany policie i jiných subjektů, eh, by v podstatě omezila svobodu žen, zatímco sebeobrana ji naopak posiluje. My jsme se zaměřili na eh, nejrůznější politiky, ale ty často neznamenají koherentní přístup. A velmi málo odkazů najdeme mezi kroky, které podnikají členské státy již od roku 2000 zhruba a pár let poté. My jsme také identifikovali, že nejsou finanční zdroje na úrovni EU ani na úrovni členských států. Řada žen a dívek vnímá své tělo jako e, zdroj napětí a nejistoty, jako něco, co je k dispozici ostatním, jako něco, co jim nenabízí bezpečný příbytek. A v této souvislosti sebeobrana nabízí ženám, aby se cítili sebevědomně ve vlastním těle, aby také sami sebe vnímali jako silné a schopné, aby dokázali získat e, skutečnou nadvládu a suverenitu nad svým tělem. Když žádáte definice, Sebeobrana žen představuje kombinaci metod, které vycházejí z bojových umění, z asertivity a některé vznikly účelově a využívají různých pedagogických postupů. Zahrnuje specifickou skupinu, kterou nazýváme feministickou sebeobranu a e, e, takzvané kurzy chráněných útočníkům. My nenabízíme žádné techniky, které by omezovaly svobodu těchto žen. Co však zjišťujeme, že feministická sebeobrana spojuje získávání nových dovedností s přesnými informacemi o násilí na ženách. ženy by neměly mít tolik obavy z neznámých osob, ale spíše z osob ve vlastním okolí o sebeobrana žen také obsahuje kritickou analýzu násilí na ženách, e, která požene k odpovědnosti pachatele této trestné činnosti obsahuje také poradenství, psychologické poradenství, které je také individuální, zatímco obrana proti násilí Eh, je skupinová eh, a to je velice důležité. Známe také takzvanou viktimizaci. O tom víme více, než o tom, jak se ženy násilí dokáží bránit. Tento citát z 80. let ukazuje, že důležité je mít dovednosti vyhnout se, přerušit anebo bránit se útoku. A to vzniklo v kontextu, v němž státní orgány eh, nedokázaly na násilí adekvátně reagovat. A proto ženy nalezly vlastní strategii. Vzali tedy svou bezpečnost do vlastních rukou a vytvořili si vlastní praxi, která jim to v praxi umožňuje. Eh, Požádali nás, abychom provedli průzkum dokladů, dokumentů. Našli jsme 58 studií, některé z nich proběhly v Evropě a věnovali se dopadům a účinnosti sebeobrany. To, co je založeno na důkazech, vychází do značné míry z USA, kde se investovalo do prevenci sexuálních útoků na univerzitách a právě k hlavním strategiím eh, se eh, řadí také sebeobrana žen. K nejdůležitějším aspektům sebeobrany patří to, že uznává a bere vážně kapacitu, ale také účinnost eh, schopnosti bránit se násilí. Podle údajů z literatury feministické kurzy sebeobrany mají širší a hlubší dopady než dopady zaměřené pouze na bránění se útoku eh, eh, a dokonce mají větší účinnost než uh, Eh, kurzy bojových umění, protože jde o posílení sebevědomí cestou znalostí, cestou know-how a dokáží chránit před násilím a zároveň snížit symptomy traumatu. Zjistili jsme pět studií eh, s kontrolními skupinami a následný výzkum. To vše ukázalo, že tato školení snížila výskyt agrese na ženách snížila také pravděpodobnost, že útok bude dokončen. A tyto důkazy nám tedy jasně ilustrují, že sebeobrana žen dokáže předejít násilí. Také jsme snížili pocity strachu mezi ženami, zvýšili jejich sebevědomí, zvýšili jejich participaci v sociálním a kulturním životě. Také E, díky tomu ženy mohly také nově uvažovat o tom, co násilí na ženách znamená a kdo za něj nese odpovědnost. Zde se věnujeme dvěma hlavním studiím. První byla intervence v Keni s dívkami. Téměř 2000 dívek e, prošlo školením sebeobrany a 428 e, prošlo také e, základními dovednostmi. Školení trvalo 6 týdnů, 12 hodin výuky a ukázalo se, že se e, počty znásilnění snížily o 7%, zatímco v kontrolní skupině nedošlo ke snížení, 18 až 11% tedy, a Eh, více než polovina žen získala techniky, jak se zabránit eh, násilí i verbálnímu, i fyzickému a předcházet sexuálnímu odtěžování. Eh, proto můžeme dojít k závěru, že výuka sebeobrany je efektivní z hlediska nákladů. Toto je jediná randomizovaná kontrolovaná studie, je konkrétně ze Spojených států, zaměřená na studenty univerzit z nichž některé tedy prošly sebeobranou anebo kontrolní skupinou, které dostaly jenom informační letáčky. E, následná studie e, trvala 12 měsíců a ukázalo se, že v intervenční skupině byl výskyt násilnění a sexuálního násilí e, signifikantně nižší. Ukazuje se tedy, že sebeobrana žen je účinnou strategií prevence. Nezjistili jsme žádné minimální standardy. Rozhodně neexistují žádné evropské standardy. Ale na základě tohoto předle, přehledu jsme některé vytvořili. A najdeme je také ve zprávě. Sebra, sebeobraná žen je tedy spolukonstrukce mezi školitelem a školeným, kde se předávají znalosti a know-how a dodržují hlavní principy, tedy eh, rozvoj, změnu viktimizace, eh, spochybnění eh, toho, jak je vnímána femininita a ženskost a také maskulinita a nároky, které s tím souvisejí. Ženy se osvobozují Ukazuje se, že se dokáží sami bránit a hájit a dokáží také bránit jedna druhou a umožňují ehm, eh, používat vlastní tělo, jednoduché techniky, které jsou přizpůsobeny eh, fyziognomii žen, tak, aby dokázali eh, se bránit. Toto je citát z jedné australské feministky, která říká, že sebeobrané kurzy, které nepropojují eh, problematiku ženskosti a kultury znásilnění, eh, které nepojmenovávají konvenční vnímání genderu, eh, velmi nepravděpodobně změní celé prostředí, tak jak jej mění feministické sebeobrané kurzy. Protože tyto kurzy nejenom transformují jednotlivá těla, ale také význam znásilnění a ženskosti. Mění pohled žen na vlastní těla, na to, co ženy dokáží a především na to, jak dokáží měnit politický diskurs. Na závěr zprávy docházíme k závěru v tom smyslu, že sebeobrana eh, má být vnímána jako slibná praxe v prevenci násilí na ženách s jasnou ač implicitní teorií změny, ačkoliv je odsuzona od cunota na okraj a málo podporována na úrovni EU. Větší prostor by měl být věnován jak v politice, financování i výzkumu. A my zde nabízíme některé specifická doporučení. Tedy EU by měla podporovat a zahrnovat sebeobranu e, především e, v návaznosti na článek 12 Istanbulské úmluvy. A podpora e, standardů kvality po celé EU, vytváření kontaktů mezi školitelkami, pomůže navýšit počet školitelů nebo školitelek této sebeobrany. Víme, že v některých členských státech sebeobranu eh, feministickou nevyučuje nikdo. A zároveň musíme sledovat také evropský výzkum ehm, a výsledky výzkumu, které zatím přicházejí především z USA a Nakonec by se sebeobrané kurzy měly nabízet i na půdě parlamentu mezi zaměstnanci. Děkuji vám. Děkuji vám, paní profesorko, za vystoupení. A paní Morvaj chtěla položit otázku, ale paní Morvaj jenom chci zdůraznit, jenom jednu minutu vám dáváme na otázku. Dobře, já se pokusím to sestručnit a mluvit anglicky. Eh, profesorku Kerry, Kelly eh, velmi eh, obdivuji, především jak se věnuje kriminalistice a také právní práci. Zajímalo by mě, kdy se dostaneme do bodu, kdy právo žen na sebeobranu bude uznáno zákonem a můžete nás informovat o současném stavu eh, v eh, situaci v Anglii. Já to samozřejmě sleduji, eh, například práci organizací jako Justice for Women a další. A mám pocit, že se někde také objevují ty typické situace, typické scény s velmi nebezpečným násilím v domácím násilí, kdy tedy třeba partner eh, koná jako násilí na vlastní ženě, vlastně eh, dochází eh, k rodinném násilí, týrání a toto týrání se stupňuje a připraví ženu o život. Nebo naopak se žena začne bránit a připraví toho pachatele o život. A my jsme si mysleli, že ačkoliv toto není klasický případ sebeobrany, řada žen se třeba takto dokáže bránit, ale pak se dostane Eh, eh, do vězení, třeba i eh, doživotní trest dostane jenom za to, že se takto tomu dlouhodobému týrání bránila. Zajímalo by mě, zda právní vývoj půjde ruku v ruce s tímto vývojem. Um, Já si myslím, že to je právě extrém sebeobrany kde je ta sebeobrana letální a e, výsledkem je mrtvý. A my tvrdíme, že právo má uznávat jinou kategorii, tedy e, sebe zachování, sebeobrana, pokud máte pocit, že je váš život ohrožen, použijete násilí, abyste dokázali ubránit vlastní život, zachovat tento život. A zachováte ho třeba na úkor života někoho jiného. A já si nemyslím, že eh, by eh, toto byla ta největší obava eh, ta výuka sebeobrany neučí ženy, jak zabít agresora. Ta učí něco jiného. Ehm, ehm, tyto ško, tato školení eh, spíše eh, vyučují eh, ženy, kdo má přístup k jejich tělu, jak si ženy mají stanovit hranice a ty sebeobrané kurzy naopak budou ženám radit, jak utéct před takovým agresorem, dostat se z jeho dosahu než fyzické strategie, protože ty fyzické strategie jsou vždycky poslední možností. První možností je stanovte si hranice, za druhé snažte se uniknout té situaci a teprve, pokud už nemáte žádnou jinou alternativu, můžete se uchýlit k fyzickým strategiím. Ačiū labai, ponia profesore už eh, jūsų įžvelgas, už studijos pristatymą. Děkuji, paní profesorko, za vaši vizi a za představení této studie. My jsme si to vyslechli opravdu eh, pozorně a já vám přeju, přeji všechno nejlepší do vaší další práce. Nyní se dostáváme k bodu číslo 8 a tady jde o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU. Spravodajkou je Anna Head a já jí tedy okamžitě předám slovo. Prosím. <clears throat> Děkuji, nemáme moc času, takže opravdu jenom stručně. Rozeslala jsem pracovní dokument k posílení hospodářského postavení že v soukromém veřejném sektoru v EU. To byl tedy ten název. A samozřejmě tady máme různé možnosti interpretace, jsou zde různé perspektivy, které můžeme zaujmout. Právě proto jsem také rozeslala ten pracovní dokument předtím, než jsem předložila samotný, samotnou zprávu, tak abychom eh, se o tom mohli taky pobavit. Když jsem se dnes ráno setkala se stínovými zpravodaji a, a také s hosty, kte, kteří se zajímají o tuto problematiku, pobavili jsme se tedy o věcech, eh, kde by bylo možno více učinit. V Evropské unii je celá řada oblastí, eh, kde eh, je možné dosáhnout zlepšení. Právě to hospodářské postavení žen je velmi důležité a je to oblast, kde se dají věci zlepšit. Tady jde samozřejmě o, o celou sociální strukturu, tak abychom se nějak um, byli schopni vymanit z jakýchsi předem stanovených um, rolí. Ženy ještě stále vydělávají méně než muži, mají i horší nebo nižší důchody. Hovořili jsme také o tom, že pokud chceme něčeho dosáhnout, tak je potřeba, aby si komise a členské státy dobře stanovily cíle. V mé zemi ve Švédsku panují stále ještě předsudky v této oblasti. 12,5 je vlastně ten rozdíl mezi platy u žen a mužů, vlastně to je takový celovrovský průměr. Já každopádně doufám, že budeme mít dobrou spolupráci. A doufám, že tato zpráva tedy vyšle určitý signál jak komisi, tak členským státům že tohleto téma nemůžeme prostě nechat pouze na zaměstnavateli. Potřebujeme také nejrůznější paralelní řešení, pokud chceme něčeho v skutku dosáhnout. Doufám, že mě všichni podpoříte. Děkuji. Děkuji. Nyní další kolegyně. Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve bych ráda poděkovala Aně eh, za tento pracovní dokument. Myslím si, že je to velmi dobrý dokument eh, a poměrně ambiciozní, dostatečně ambiciozní. Jedná se o velmi aktuální otázku, protože jsme dosáhli velkého pokroku, ale pořád ještě před námi spousta práce. Vím, že máme velmi málo času, ale nesmíme nikdy zapomenout, že ženy jsou eh, velmi důležitou hnací silou ekonomiky. A někdy ženy nemohou pracovat tak, jak by chtěly, aby přispěly k hospodářství obecně. Já mám eh, pára poznámek, které vám pošlu také písemnou cestou. První se týká sladění soukromého a pracovního života a hovoří také o rodičovské dovolené, mateřské dovolené a dovolené na péči. Je to národní kompetence. Já si myslím, že členské státy by měly být eh, schopny předložit návrhy, ale mělo by to být eh, řízeno na evropské úrovni. Pokud jde o sledování platů, wage mapping, eh, to by se mělo dělat na národní úrovni a když se snažíme srovnat eh, údaje, tak si musíme dát eh, velký pozor, pokud jde o kvóty pro ženy, tak tady hovoříme o soukromém sektoru a státním sektoru a já si myslím, že bychom měli rozlišovat mezi těmito dvěma sektory, protože veřejný sektor je eh, velmi odlišný od soukromého sektoru a kvóty nemohou být v obou těchto odvětvích eh, stejné. Musíme zohlednit specifika obou dvou těchto odvětví, než budeme přijímat eh, rozhodnutí. V soukromém sektoru si musíme uvědomit, kdo je majitelem podniku. Takže nemůžeme říci člověku, který má nějaký podnik, že musí mít 40 žen ve vedoucích pozicích. Toto můžeme sice požádat, můžeme o to sice požádat, ale nemůžeme to uložit jako povinnost v soukromém sektoru. To je tedy ten rozdíl. Všechny tyto věci musí být eh, na základě dobrovolnosti, eh, protože v Evropské unii je spousta příkladů správné praxe, takže ty si musíme vyměňovat. Pokud jde o zdraví na pracovišti, toto já jsem vždycky bojovala. Mým cílem eh, je abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Nesmíme nikdy ovšem zapomínat na zodpovědnost členských států v této oblasti. A Tento dokument hovoří o celé řadě citlivých otázek, o kterých budeme muset ještě diskutovat, ale v každém případě eh, je to dobrý dokument. Děkuji, dámy a pánové. Já také na úvod chci poděkovat Aně za práci na tomto dokumentu v souvislosti s tím, že je to velmi raná etapa této práce budu hovořit velmi obecně. Posílení hospodářského postavení žen bylo už velmi často předmětem diskuzí v našem výboru a všichni souhlasíme s tím, že musí být přijaty kroky směřující k tomu, aby se snížily rozdíly v odměňování žen a mužů. A také což tím souvisí, snížit také rozdíly, pokud jde o důchody a také regulovat, upravit otázky žen, které se rozhodly sloučit eh, mateřství, nebo tedy soukromý život eh, s pracovním životem. Problém rozdílu v platech není individuální problém, to je strukturální problém. Proto naše společné kroky, pokud jde o boj proti tomuto jevu, mohou přinést eh, příslušné výsledky. Teď nemám na mysli kroky, které budou množit eh, různá eh, řešení, jako je například realizace unijní politiky rovnosti. Já se poměrně kriticky stavím k pracovnímu dokumentu, který navrhuje zavedení řešení, které se velmi vměšují do soukromého sektoru členských států. Tady mám na mysli například ten wage mapping a systém kvót na základě pohlaví nebo vytvoření plánu pro genderovou rovnost. Nemůžeme od soukromých zaměstnavatelů vyžadovat úsilí, na to, aby dali život unijní ideologii, zatímco naše úřady jsou dostatečnými orgány, které by mohly jednat. My v této oblasti musíme podpořit eh, řešení, která už v členských státech existují. Pokud jde o obsahy nebo návrhy obsažené v tomto pracovním dokumentu, tak tato řešení vycházejí ze švédského modelu. Nejnovější modely a statistiky svědčí o tom, že Švédsko má velký problém v boji proti rozdílům v odměňování. A musím říci, že tento rozdíl je dvakrát vyšší než v Polsku. Podle zprávy PricewaterhouseCoopers ženy v práci v roce 2017, kde se tedy analyzuje situace žen na trhu práce. Chci říci, že se na to musíte podívat, protože já vím, že vy máte zájem o postavení žen v Polsku. Podle této zprávy Polsko zaznamenalo největší růst u všech zemí, nebo ze všech zemí OECD, teď je na třetím místě z hlediska nejmenšího rozdílu v odměnách mezi ženami a muži. Takže já myslím, že je dobře, abyste to slyšeli. Price Waterhouse dokazuje, že Polsko je na třetím místě, pokud jde o rozdíl v odměňování mužů a žen. Máme se čím chlubit a můžete si brát příklad z Polska. Před námi je Nový Zéland a Slovinsko. Souvisí to také s velkým poklesem nezaměnosti žen a také vzrůstu zaměstnanosti na plný úvazek. Musíme se také podívat na ta řešení, která dáváme ženám v Polsku. V Polsku si velmi ceníme mateřství, máme jedno z největších eh, nebo jednu z největších podpor eh, matek a ženy mají také zaručen návrat do práce na své pracovní místo po mateřské dovolené. Doufáme, že i Evropská unie půjde tím směrem, že napomůže ženám, které chtějí sloučit rodinný život s pracovním životem a chtějí se rozvíjet v různých oblastech. My chceme, aby ženy dostaly od nás takový pozitivní impuls, aby věděli, že nejsou sami a že můžou splňovat jak roli matky, tak i roli zaměstnankyně. Děkuji. A teď má slovo paní Morvaj na jednu minutu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si s velkým potěšením vyslechla že na straně 5 eh, tady máme princip stejného odměňování mužů a žen. Bohužel to ale není realita v naší Evropské unii. Když se podíváme na poslední statistiky, tak nejchudší země, ex-socialistické země, vykazují velké problémy a obrovské rozdíly mezi průměrným platem a minimálním mzdou. V porovnáním tedy se západní Evropou, takže není pravda, že za stejnou práci dostáváme stejnou odměnu. Samozřejmě ženy by měly dostávat stejnou práci, za stejnou práci stejnou odměnu, ale není tomu tak. Eh, není také pravda, že za stejnou práci dostáváme stejnou odměnu na východě i na západě. My dostáváme třeba desetkrát nižší plat. Všem připadá velmi normální, že je zde obrovský rozdíl mezi platy a životní úrovní na západě i na východě. Nové členské státy vstoupily do Evropské unie, aby měli budoucnost, která jim umožní lépe žít. Já vím, že je to citlivá otázka, víme, že nemáte vůbec žádný záměr slyšet o tom eh, hovořit, ale dovolte, abych eh, tuto myšlenku dokončila. Ženy a muži by měli vydělávat stejně ve stejném supermarketu, ale žena, která pracuje v supermarketu v Maďarsku, by měla pobírat stejný plat jako její kolegyně v Rakousku 50 kilometrů od tamtud. Tak so Och tack för eh, era reflektioner på det här arbetet. Já bych ráda poděkovala za všechny příspěvky k mému dokumentu. Ještě jednou připomínám, je to zatím pouze pracovní dokument, nikoli samotná zpráva. Předložili jsme ji proto, abychom eh, uvedli diskusy Myslím si, že otázka rozdílů v platech ehm, vlastně se skládá z řady různých faktorů. Je potřeba, aby se k tomu postavila společně komise se členskými státy. Není přeci možné, aby ženy dostávaly za stejnou práci zaplaceno méně než muži. Přeci vůbec není uh, Eh, možné takto eh, naznačovat, jako by jejich práce měla menší hodnotu. Teď to jde i proti římským smlouvám. Kromě toho je velmi důležité, abychom um, ustanovili nějakou transparentnost v eh, oblasti příjmů. Ještě jednou říkám, budeme o tom diskutovat znovu a potom samozřejmě také předložím i tu zprávu. Děkuji. Ten dokument bude předložen do 12. dubna. Nyní přecházíme k bodu 9. Budeme mít elektronické hlasování, dáme si dvě minuty na přípravu a pak začneme hlasovat. Dear colleagues, uh, we will start our vote. Vážení kolegové, přejdeme k hlasování. European Accessibility Act and draft takže eh, hlasujeme o zprávě navrhovatelky Roza Estara Sferagut. A hned začneme pozměňovacím návrhem 120. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 123, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 125 pro, proti, zdrželi se přijato, 126 pro, proti, zdrželi se přijato. To si překontrolujeme dobrá. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 127 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to bylo přijato, ale překontrolujeme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 128 pro, proti, zdrželi se přijato, 129 pro, proti, zdrželi se přijato, 130 pro, proti, zdrželi se přijato, 131 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijato, 135 pro, proti, zdrželi se přijato, 136 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 9 pro, proti, zdrželi se. To si musíme překontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 138 pro, proti, zdrželi se přijato, 139 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 10 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijato, ale překontrolujeme si to elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 140 pro, proti, zdrželi se přijato. 142 pro, No 142 vlastně nepotřebujeme hlasovat. Takže přecházíme rovnou na dvanáctku. Jde pro? Proti? Zdrželi se? To si musíme překontrolovat. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 144, kdo je pro? Proti? Zdrželi se?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 Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 149 pro, proti, zdrželi se přijato.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 A zase blok 40 až 43, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se. To si musíme překontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Blok 45 až 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 49, prosím, pro, proti, zdrželi se, to si musíme překontrolovat, zahajuji hlasování, končím hlasování, Přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Blok 53 a 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, to si překontrolujeme. 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 Je tady návrh hlasovat v bloku až po 66. Je to v pořádku? Není to v pořádku. 57 až 62, to je v pořádku? Dobrá. Takže tento blok. 57 až 62 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se přijato, 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 68 pro, proti, zdrželi se Přijato. Šedesát sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis pět pro, proti, zdrželi se. sedmdesát jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis šest pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis sedm pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato, 81 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato, 86 pro, proti, zdrželi se přijato, 87 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 89 pro, proti, zdrželi se přijato, 90 pro, proti, zdrželi se to si musíme překontrolovat. Zahajuji hlasování. To byla devadesátka. Končím hlasování. Přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 97 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 98 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 99 pro, proti, zdrželi se přijato, 101 pro, proti, to si musíme překontrolovat, zahají hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se přijato. 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 107 pro, proti, zdrželi se, to si musíme překontrolovat, zahají hlasování, končím hlasování, přijato. 108 pro, proti, zdrželi ještě jednou pro, proti, zdrželi se přijato. 109 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 110 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se přijato. 112 pro, proti, zdrželi se přijato. 113 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 5 pro, proti, ještě jedno pro, proti, zdrželi se přijato. Šest, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 117 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 115 pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Číslo 7 a 116 dohromady pro, proti, zdrželi se přijato, 118 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 119 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní elektronické hlasování o celém stanovisku v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Skvělé. Gratuluji paní Estara Sferagut. Aha, next vote. Další hlasování ehm, řešení lid, případu porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločin proti lidskosti zpravodajka Liliana Rodriguez. Pozměňovací návrh 2a, kdo je pro? 2a, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se? přijato. Návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 12, kdo je pro, s ústním návrhem, V bodě 12 bych doplnila po Violent Crimes by Daesh ještě další nestátní aktéry, other non-state actors. 12 ústním návrhem, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. blahopřejeme, všechny návrhy byly přijaty. Aha. Mes baigė mūsų e, darbo atverkę komiteto. Ačiū labai. Děkuji a nyní můžeme tedy uzavřít jednání naší schůze. E, příští schůze je plánována na příští týden 8. 9. března. Proběhne zvláštní konference věnována datu 8. března. A teď máme zasedání koordinátorů.